Milí kolegové, milé kolegyně, prosím, abyste opět zaujali svá místa. So let's... Takže začínáme druhou část našeho panelu. A to je bankovní unie, kapitálové trhy a jednotný trh pro finanční služby Evropské unie. Rád bych mezi námi přivítal naše hosty Uka Basio, který je ředitelem pro finanční trhy z DG FISMA, dále Andrea Enriu, který je šéfem EBI, Evropského úřadu pro banky. A samozřejmě, že i pana Balce, který je zpravodajem pro zprávu z vlastní iniciativy u výzev v oblasti finančních služeb a ten rovněž vystoupí v tomto panelu. Jestli dovolíte, tak úplně na úvod několik takových poznámek. Finanční krize poukázala na to, že nedostatečný regulační rámec na globální a evropské úrovni a nedostatečná finanční instituce v podstatě vlastně znamenaly to, že došlo k vypuknutí ekonomické a finanční krize, která měla a má obrovský dopad, vyvolala obrovské změny ve stanovení a i fungování interních finančních trhů Evropské unie. Důležitost těchto změn a úroveň ambicí bankovní unie nebo unie kapitálových trhů či jednotného trhu pro finanční služby. Toto všechno vyžaduje jasné rozdělení kompetencí, roli, zodpovědnosti na národní a evropské úrovni. Ovšem já si myslím, že silná spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty je rovněž důležitá. Právě proto je dnešní den dobrou příležitosti prodiskutovat, jak zlepšit tuto spolupráci jednak eh, v oblasti legislativy a zároveň i v oblasti politické a ekonomické kontroly. Takže bankovní unie je samozřejmě nerelatnějším a nejambicioznějším projektem v tomto ohledu. Bankovní věci a problematika, o které jsme hovořili, zavádíme zde zásadní radikální změny do tohoto odvětví. My, jakožto Evropský parlament, hrajeme legislativní roli, ale zároveň politickou roli. Máme interinstitucionální dohodu s ECB a zároveň bychom rádi definovali takovou strukturovanou spolupráci s národními parlamenty a snažili se o lepší kontrolu našich regulačních orgánů v tomto ohledu. Rád bych identifikoval tři oblasti, ve kterých je diskuze podle mě zapotřebí a je důležitá. Tři problémy, kterým čelí. Nejprve k bankovnictví a poté k unii kapitálových trhů. Jak zajistit rovné podmínky? To je první věc. Jak sladit na jedné straně potřebu silnější konvergence v oblasti dohledu, ale zároveň určitý zdravý pluralismus na druhé straně, banko, to znamená bankovních modelů v celé EU. Malé banky, větší banky, velké banky, tržní rizika, rizika v oblasti úvěru. To znamená, jak poskytnout určitou konvergenci, ale zároveň se vyhnout tomu, že bychom tento pluralismus pak nebyli schopni zohlednit. A dále je to optimální rovnováha mezi růstem a stabilitou, čili redukce rizika na jedné straně a zároveň zabrání procyklickému postupu a problémům v oblasti poskytování úvěru v rámci reálné ekonomiky. Já si myslím, že jsme na správné cestě. Máme zde například i revizi CRD, směrnice z rady, došlo k opravdu k značným úpravám v různých ustanoveních, dále rozšíření různých faktorů, poskytování financování v oblasti infrastruktury a tak dále. Dále no, jsou to jednání o mm, bazilském uspořádání, které jsou součástí celé této problematiky. Myslím si, že bychom měli snad z toho být s takovým lepší rovnováhou i na úrovni globálních standardů, pokud jde o vážení rizik, o diferenciace v této oblasti usnesení, které jsme přijali, by nemělo samozřejmě mít negativní dopad na konkrétní bankovní modely. Především ten nový bankovní model. Třetí věc. Jakým způsobem budeme reagovat na ty složité MPL, zděděné záležitosti? Jak implementovat inteligentně náš systém řešení problému. Naše modely umožňují určitou úroveň pružnosti, to jsme zjistili, ovšem otázka je, jak to využít nej, co možná nejkvalitněji, abychom reagovali na tyto zděděné nesplácené úvěry. Andrea Ria je mezi námi a to je velice dobré, protože na semináři ESM vystoupil včera s velice důležitým návrhem. My jsme si to přečetli v médiích, takže to pro nás bude nesmírně užitečné vyslechnout si vaše názory na tuto problematiku a zároveň získat jasnější obrázek o některých problémech. Pokud bychom mohli, a to je velice zajímavý nápad, to znamená vytvořit takovou společnost nebo společnosti, které by řídili aktiva, tak aby nakoupili MPL za reálnou tržní hodnotu, zatímco ty potenciální ztráty by převzaly na svá bedra banky. Čili jak bychom mohli definovat ceny, dále ex post, ex ante ustanovení příspěvky z vlast, ze společných zdrojů a tak dále. Čili vyvolává to samozřejmě mnoho důležitých otázek a já věřím, že nám k tomu něco řeknete. Dokončení bankovní unie, to je další veliká výzva, to bude pravděpodobně nejobtížnější aktivita na s asymetrií, na jedné straně společná pravidla, společné instituce a na druhé straně jsou to národní zdroje. To vyvolává určitou nerovnováhu mezi sdílením rizika a redukcí rizika. A podkopává to podle mého názoru úsilí, které by mělo zmírnit riziko. To znamená rozdělit, oddělit banky od státních fondů. Čili tak to vypadá například ten backstop v rámci dokončení bankovní unie, dále je to společný mechanismus ochrany vkladů. My jsme si vědomí citlivosti celého tohoto projektu. My samozřejmě na tom pracujeme, doufám, že to bude probíhat konstruktivně a rozumně. A projednávat tyto témata s národními parlamenty je podle mého názoru vhodné. A dále jsou to další projekty, například implementace Unie kapitálových trhů, lepší integrace v této oblasti, dále lepší stílení, diversifikace, pokud jde o e, bankovní postupy, které by mělo měly mít dobrý dopad na celé, celou naši unii. My skutečně doufáme, že právě tímto směrem bychom měli postupovat, protože tím budeme, tím dokončíme hospodářskou a měnovou unii, co je velice důležité. Konsistence a koherence našich pravidel v této oblasti finančních pravidel je jednou z hlavních priorit našeho výboru, jak víte. CMU akční plán zahájila komise, jak víte, a v lednu jsme přijali usnesení a i zprávu pana Balce. Pan Balc nám představí svou zprávu za chvíličku, aby jsme se podívali na kumulativní dopad a identifikovat jakékoliv mezery v této oblasti a nechtěné negativní dopady regulačního, regulační zátěže. V loňském roce přijala eh, komise i eh, veřejn, veřejnou diskuzi k těmto eh, tématům. A dále je to CMU akční plán, který je takovým výchozím bodem, pokud jde o kapitálovou unii v Evropské, Evropské unie, kapitálovou unii a zároveň to byl prospektus, trialog, na kterém jsme pracovali v současné době u dvou nařízeních o sekurizaci dokončujeme tuto práci a dále to byla UEVK, na které rovněž e, pracujeme a která se ubírá podným směrem. Monitoring CMU nadále probíhá, dále jsou to další kroky, konkrétní aktivity, identifikování nedostatků v legislativě a veřejné diskuze, kterou zahájila komise v rámci hodnocení v poločase u CMU. To si myslím, že je dobrá příležitost eh, znovu zacílit naše, zaměřit se na naše cíle a udělat z našich cílů ambicioznější kroky. Čili my jsme do toho zapojeni velice aktivně a jsem velice rád, že máme možnost diskutovat o tom i s vámi, s národními parlamenty. To si myslím, že je velice dobré. No a nyní už dávám slovo Ugo Basimu, panu Riovi a poté panu Balcovi. Prosím. Yeah, eh, uh... Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové, vážení poslanci. Děkuji za pozvání, které mi dalo příležitost eh, pohovořit eh, o tom, co už zde uvedl pan Gualtieri. Především eh, projekt Unie kapitálových trhů jimž jsem pověřen, a také o výsledcích eh, Call for Evidence, eh, který byl zveřejněn komisí v listopadu minulého roku. Začal bych eh, tím spouštěčem, který zde zmínil i pan Gualtieri, a to bylo usnesení tohoto výboru pod kontrolou pana Balce bych teda řekl, že to je tedy usnesení, které bylo zveřejněno už více než před rokem a které v podstatě vyzvalo komisi k tomu, aby se podívala na velmi zajímavou, důležitou otázku a sice zda finanční rámec, který byl výsledkem velmi intenzivní reformy, jež byla provedena za finanční krize, zda byl a pořád ještě je vhodný ke svému účelu. Pokud tedy ten rámec pro finanční služby a trhy zda tedy napomáhá financování reálné ekonomiky, což by měl být jeho cíl. Tady jsme tedy začali. Vydali jsme výzvu k předkládání důkazů a dospěli jsme k následujícím zjištěním, o kterých se ještě zmíním. Nicméně už od začátku práce Junckerovy komise se tato komise velmi zaměřovala na projekt Unie kapitálových trhů. To od začátku bylo považováno za jedno z hlavních priorit Junckerovy komise. A šlo o to, že by se vytvořil hlubší a integrovanější trh pro kapitál, aby se kapitál mohl volně pohybovat z míst, kde je kapitálu nadbytek, do míst, kde se kapitálu nedostává. A cíl byl pořád stejný, aby se napomohlo financování reálné ekonomiky. Na počátku jsme identifikovali jisté iniciativy, které by přispěly k tomuto cíli. A prvním krokem byl akční plán, který byl zahájen v roce 2015. Tam jsme oznámili řadu iniciativ, které už obsahovaly revizi směrnice a nařízení o sekuritizaci a přizpůsobení evropských pravidel o rizikovém kapitálu, aby to vše tedy bylo dostupnější. Jak říkal pan Gualtieri, toto vše už probíhá a teď Přistupujeme k dalším iniciativám, které byly obsaženy v tomto akčním plánu. Postupujeme tedy krok za krokem a tyto iniciativy implementujeme. Velmi důležité bylo i to, co jsme řekli veřejně v září roku 2016, když jsme zveřejnili sdělení o projektu Unie kapitálových trhů. To sdělení reagovalo na otázku, která se v té době vznášela ve vzduchu a sice dává projekt Unie kapitálových trhů pořád ještě smysl po perspektivě Brexitu a Toto sdělení, které jsme vydalo, vydali, bylo velmi jasné a bezvýhradné. Odpověď byla ano. Nejenže dává smysl, naopak musíme ještě urychlit reformy, které už jsou v běhu a pravděpodobně musíme ještě zvýšit úroveň ambicí tohoto projektu. Prostudovali jsme tedy další iniciativy, identifikovali jsme řadu dalších kroků a Dostali jsme se i do oblastí, které byly do té doby považovány za tak trochu tabu. Předložili jsme například návrhy na harmonizaci některých, ale pouze některých aspektů národních insolvenčních zákonů, abychom dali podnikatelům v dobré víře druhou šanci, to bylo přijato v říjnu minulého roku, a teď studujeme možnost zavést dobrovolný evropský penzijní produkt, který by mohl doplnit stávající národní důchodová schémata, důchodové režimy a který by mohl být dobrým investičním nástrojem v budoucnosti. Návrh v tomto směru možná bude přijat později v tomto roce. Jak říkal pan Gualtieri, Teď eh, jsme v procesu sbírání posledních eh, vstupů od eh, zainteresovaných stran. Každý, kdo chtěl přispět do debaty, se zúčastnil konzultace, která byla zahájena před několik týdny. Bude to probíhat až do 17. března tato konzultace. Veškeré informace o této konzultaci najdete online na našich webových stránkách a je to prakticky jednoduché, my se ptáme, co vše bylo uděláno a zda to je považováno za dostačující, anebo zda by další iniciativy případně mohly pomoci dosažení našeho cíle. Je důležité říci, že toto všechno přispěje ke střednědobé revizi, která bude zveřejněna v červnu tohoto roku. V té době si uděláme takovou bilanci a možná vydáme akční plán, vytvoříme akční plán pro to zbývající funkční období této komise a možná i pro pozdější dobu. To je tedy chvíle, kdy jakýkoliv příspěvek je více než vítán. A je třeba, aby se všichni snažili být kreativní Unie kapitálových eh, trhů to je soubor nástrojů, tam jsou různé iniciativy, jak legislativní, tak i nelegislativní, i další, které mohou být vedeny podniky nebo členskými státy. To je tedy okamžik, kdy každý může přispět k tomuto projektu, který chce být eh, příznivý vůči podnikatelům, vůči firmám, vůči růstu a zaslouží si podporu všech. Zároveň, jak jsem říkal, Vedeme tedy tu velkou konzultaci o e, možných nechtěných e, důsledcích e, rámce. Dostali jsme stovky odpovědí na dotazník a výsledky této práce umožnily komisi udělat si lepší představu o tom, zda a jak nedávné reformy rámce měly nějaké nechtěné dopady na hladké fungování finančních služeb, nebo zda a jak podporují růst a zaměstnanost a zároveň zachovávají finanční stabilitu. Hlavní závěry byly zveřejněny v tom listopadovém sdělení minulém roce. Nebudu tady vyjmenovávat seznam iniciativ, které chceme zahájit jako reakci na tento výstup, ale identifikovali jsme čtyři oblasti zájmu a čtyři cíle. Především musíme nadále zajistit, že naše pravidla nebudou bránit přílivu financí do ekonomiky. To jsem říkal. Obezřetnostní cíle často mohou být dosaženy různými způsoby. Musíme zvolit ty způsoby, které jsou nejvíce nakloněny růstu. Například musíme zlepšit možnosti financování pro malé a střední podniky a proto jsme navrhli, jak říkal pan Gualtieri, že rozšíříme podpůrný faktor malých a středních podniků i nad 1,5 milion eur. Také musíme zajistit, aby banky a pojišťovatelé měli správné pobídky k tomu, aby investovali do dlouhodobých projektů i v oblasti infrastruktury. A také jsme eh, udělali reformu v rámci insolvenci 2. Tam chceme dosáhnout toho, aby ti, kteří budou investovat do dlouhodobých infrastrukturních projektů, měli tedy k dispozici jisté marže, které budou moci využít. Pokud o proporcionalitu, tak tady musíme zohlednit velikost a rizika pro podniky, protože jedna velikost není vhodná pro všechny. My jsme se sbírali zkušenosti v konzultaci, které ukazují, že musíme zvláště dbát o tento důležitý princip a pravděpodobně přehodnotíme legislativu, která existuje, abychom zajistili proporcionalitu. Za třetí, odstranit byrokracii, nez, tedy zbytečnou byrokratickou zátěž, například v oblasti reportingu a zveřejňování. Tato povinnost je někdy velmi zatěžující, na jedné straně musíme zajistit, že regulátoři a dohledové orgány budou mít informace, které potřebují k tomu, aby mohli správně dělat svou práci. Zároveň ale musíme ověřit, zda se zde nepřekrývá jistá legislativa, protože takovéto dvojí zatížení by určitě mělo být odstraněno, aby se podnikům usnadnil život a zároveň by se tím neohrozila finanční stabilita. A konečně, a to už je z mé strany vše, musíme dosáhnout toho, aby regulační rámec byl konzistentní, aby zde nebyly žádné mezery, ale aby se také s ničím nepřekrýval. A proto tedy zahajujeme tento přeskum. To je z mé strany vše a jsem samozřejmě k dispozici pro další dotazy v průběhu debaty. Děkuji. Děkuji. Ugo a nyní má slovo Andrea Enria, předseda EBA. Thank you very much. It's a great pleasure to... Děkuji. Je mi velkým potěšením mezi vámi být. Dovolte mi začít eh, takovou poznámkou. Před dvěma týdny jsem byl v Hongkongu na velké konferenci o financích a překvapilo mě, jak negativní ten eh, celý narrativ kolem EU a finančních trhů v ní byl. Myslím si, že to rozhodnutí Spojeného království opustit EU přispělo k posílení tohoto dojmu dezintegrace a segmentace trhů zde v EU. Ale podíváte-li se na fakta, co se dělo za posledních šest let, tak to ukazuje zcela opačným směrem. Ano, Máme hodně segmentace na jednotném trhu, ale spustili jsme eh, silnou politiku eh, ve třech oblastech. Zavedli jsme single rulebook, to znamená stejná pravidla pro všechny finanční instituce napříč jednotným trhem na implementaci reform G20 a vytváření regulačního rámce. Obnovili jsme instituce, vytvořili jsme tři evropské dohledové agentury, EA, Europo a ESMA, a e, v eurozóně máme bankovní unii, jednotný dohledový mechanismus a SRM. A pak jsme také opravili rozvahy, posílili jsme kapitálovou pozici finančních institucí v eurozóně a v unii jako celku. Takže ve finále vidíme to, že integrace na finančních trzích v EU e, se opět začíná zvyšovat a na globální úrovni je to stále jaksi ploché, tedy že se to neobnovuje po tom velkém zásahu krize. To je, myslím, první poznámka, kterou mám, tedy že ta opravná práce, kterou děláme, účinkuje co do obnovy integrace finančních trhů. Já jsem tady taky jako předseda společného výboru a dovolte mi jako takový říct, že je důležité, že ten výbor združuje ty dohledové orgány a ESRM, e a komisi a řeší se otázky mm, cross-sektorálního zájmu. Zaměřujeme se na pravidelno, pravidelné hodnocení rizik. Zabýváme se ochranou spotřebitelů a řešíme také otázky regulace ve společném zájmu, jako třeba sekuritizace nebo mm, eh, tržní infrastruktura. Takže i tato práce pokračuje poměrně dobře. Tak, rád bych zbytek času využil k tomu, abych se zaměřil na tři oblasti. Bankovnictví, eh, Unie kapitálových trhů a pak ještě jedna věc, která tady asi nezazněla, nové technologie, protože finanční inovace eh, si eh, žádají regulaci jednak o trzích, ale jednak o strukturách na trzích. Bankovnictví jako první tedy z institucionálního hlediska. Bankovní unie je do určité míry ještě ten bod, který jste zmínil, vy, pane předsedoční, důležitějším, protože bankovní unie zvyšuje poptávku po regularizaci. My už teď máme určité odpovědnosti na evropské úrovni, centralizaci, rezoluce a tak dále, a to je velká odpovědnost, pakliže se má aplikovat různé, různé nařízení, různá nařízení podle toho, kde ta daná banka sídlí. Takže je zde eh, silná žádost v oblastech eh, autorizace, povolení, združování, ale i rozpouštění bankovních ústavů, požadavky na podřízenost a tak dále. Na druhou stranu je pravda, že ten ekosystém je hodně diverzifikovaný na finančních trzích a je potřeba se vyhnout tomu, aby nás to dotlačilo do nějakého režimu univerzálního řešení. A proto, jak říkal Ugo, proporcionalita je důležitější než kdy jindy a musí být klíčovým prvkem naší práce. Je potřeba dospět homogenního evropského rámce, ale takového rámce, který bude moci přizpůsobit požadavky, požadavky podle konkrétního business modelu, podle rizik jednotlivých bank eh, co do jejich rizikovosti pro systém jako celek. A EBA se v brzké budoucnosti chystá k tomuto vydat pracovní dokument. Další věc v bankovnictví, jak říkal pan předseda, je to, že um, už jsme toho udělali hodně na dokončení finančních reform, už máme skoro hotovo. Myslím si, že ehm, v letošním roce vydáme to, co vnímáme jako první single rulebook, to znamená jednotná pravidla, to znamená primární legislativa, sekundární pravidla, pokyny EBA, otázky a odpovědi, zkrátka společný rámec implementace balíčku K20 už z roku 2009. Takže ta práce je skoro hotová. V rámci eh, obnovy nebo opravy bankovního sektoru máme vlastně tři hlavní pilíře. Za prvé posílení kapitálu, za druhé eh, uvědomění, uvědomění si problému identifikace problematických aktiv a za třetí vyčištění rozvah. Z těch tří už máme zaškrtnuta ta první dvě políčka. Výrazně jsme posílili kapitál a přehodnotili jsme kvalitu aktiv, zhodnotili jsme problémy, ale stále pozastáváme, po, zaostáváme s tím přizpůsobením. Eh, určité zlepšení tady je. NPL se snižují, tedy ten jejich podíl se snižuje už dva roky, což je dobrá zpráva, ale ta míra zlepšení je pomalá. A pokud budeme pokračovat takto, nedostaneme se na předkrizové úrovně než dřív, než za nějakých 8-9 let, což je moc dlouho. A to jsem právě chtěl říci o vyváženosti mezi regulací a růstem. Hodně se dbá na to, zda ty kapitálové požadavky nebo jiné požadavky jsou dost přísné nebo ne. Ale je potřeba pamatovat na to, že když jsou moc přísné požadavky, tak se prodlužuje doba, po kterou trvá jejich dosažení. A tím pádem třeba banky nebudou moci plnit svou primární funkci, to znamená půjčovat ekonomice a zajišťovat její obnovu. Takže s tím je potřeba něco udělat. Už jsme vydali zprávu kde se stanovují tři postupy. Jednak posílení dohledového tlaku a myslím si, že SSM je v tomto velice užitečný nástroj. a jim děkuji za odváděnou práci. Za druhé, zlepšení národních právních rámců, aby se řešila otázka NPL, tedy nesplácených, nesplácených půjček. Jsou zde velice dlouhá období, dejme tomu nejistoty, než dochází jaksi ke konfiskaci eh, toho kolaterálu. A za třetí je potřeba mít i efektivnější sekundární trhy, kde se banky mohou těchto eh, úvěrů zbavit. Není možné banky nutit, aby tyto eh, nesplácené úvěry odprodávaly, když není kam. A teď je jenom velice málo specializovaných investorů, kteří mají znalosti a zdroje na investice do těchto trhů, protože o, o nich není dost informací a není to dost strukturované, aby to začalo fungovat. Takže naším návrhem je, můj osobní názor je, a to jsem říkal už včera v Lucemburku, že když se podíváme na všechny ty krize v Japonsku, eh, na tu severskou krizi v 90. letech, na americkou krizi, ale i na evropskou krizi, to znamená Irsko, Španělsko a tak dále, kde je hodně nesplácených eh, úvěrů a hypoték, eh, které se musí seškrtat z rozvah, tak v podstatě jediné řešení, které máme, jsou ty takzvané asset management companies, to znamená, že teď je potřeba, abychom vytvořili společný evropský přístup k těm asset management companies, to znamená k těm správcovským firmám, a snažili se někam posunout v této věci. Teď se dostávám k Unii kapitálových trhů. Ugo už toho řekl hodně, já k tomu nemusím moc dodávat. Rád bych řekl pouze to, že pro nás je jasné, že krize ukázala, že eh, evropská ekonomika je závislá na financování bank a pokud tento kanál je uzavřen, pak tím evropská ekonomika trpí. To znamená, potřebujeme alternativní eh, kanály pro financování reálné ekonomiky. Je to zásadní i pro lepší financování a sdílení rizik. A to je klíčový projekt. Komise má naprostou pravdu, že to je ještě důležitější pro monetární unii než pro jednotný trh jako celek. V této otázce jsme odvedli spoustu práce na podporu komise, proběhly debaty v parlamentu o sekuritizaci, ESMA hodně pracuje na těch prospektech a regulaci fondu peněžního trhu, EIOPA eh, radí o těch eh, personalizovaných penzijních produktech, což je velice důležitý prvek eh, propojení dlouhodobých spoři- střadatelů s dlouhodobými investory, Jinými slovy, je to příspěvek k integraci finančních trhů i na této úrovni. Co se týká nových technologií, zde zažíváme velice eh, eh, rychle probíhající technologické výzvy. Na trh vstupují noví hráči, většina z nich jsou specializované startupy a technologičtí obři, kteří tradičně nefungovali v poskytování finančních služeb. To jsou dobré zprávy ze značné části, protože se očekává, že to prospěje spotřebitelům finančních služeb jak co do nákladů, tak co do přístupu k ním. Ovšem, tím pádem je potřeba, abychom my jako regulátoři zajistili, že eh, spotřebitele budou náležitě chráněni a že bude zajištěna bezpečnost plateb a že bude zachován jakýsi eh, regulační perimetr, aby se tak řeklo. Takže to také děláme. Každý rok, jak víte, máme eh, společný den pro elektronické spotřebitele. Minulém roce jsme například mluvili o big data, robotech a nových finančních službách, například tedy využívání e, osobních údajů z, ze zdrojů, jako jsou sociální sítě, což je velice důležité a e, vítáme, že i Evropský parlament má k tomuto e, různou, různé iniciativy, například k fintech, finančním technologiím. Samozřejmě nemusím říkat, že rozhodnutí Velké Británie opustit EU bude určující pro eh, zásadní aspekty jak ze strany struktury finančních trhů, tak pro eh, regulaci v EU jako takové a to my budeme velice pečlivě sledovat. Děkuji vám. Děkuji vám. Burger Bartz. Eh, děkuji srdečně, pane předsedo. Vážení kolegové a kolegyně, zhruba před rokem jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu projednávali zprávu o e, e, regulaci finančních trhů v EU. Tehdy jsme ji schválili komise, e, zejména Ugo Bassi ten proces velice pozitivně sledoval a krátce na to spustil tu, ten, tu proceduru Call for Evidence. Sdělení tohoto parlamentu bylo jasné, a komise a dohledové bankovní orgány v EU ho dobře znají. My jsme se e, vyjádřili pro kontrolní studii, která přehodnotí fungování tohoto, tohoto sektoru za posledních několik let. E, hovoří se také o přeskumu elektronického hospodářství, mezinárodní hospodářské soutěži a konzistentnosti aplikace e, vyváženého rizikového postupu. Po letech intenzivního, eh, intenzivního boje s finanční krizí byl eh, toto velice důležitý krok, protože začínáme skládat tu skládačku těch jednotlivých segmentů finančních a hospodářských trhů. Chceme, aby ten konečný efekt byl takový, že dosáhneme cíle, tam, kde můžeme a tam, kde se budeme muset ještě zlepšit a cíle nedosáhneme, je potřeba mít možnost se zlepšit, vyhýbat se duplicitě a přílišné komplikovanosti regulace. Evropská komise ve své agendě pro lepší regulaci si sama dala úkol eh, lépe hodnotit a jaksi více do popředí dostat ex ante a ex post hodnocení legislativy. A já bych eh, to komisi tímto rád ještě jednou připomněl. To Call for Evidence, které komise spustila, přineslo své výsledky do konce listopadu, Roberto Gualtieri o tom mluvil, a na tom pozadí se objevují první problémy. Komise, jak říkáme v Německu, eh, to trošičku odflákla, a propásla tak šanci eh, odstranit slabá místa, nebo alespoň upozornit na slabá místa v aktuální legislativě. A rovněž promarnila příležitost předložit komplexní koncept, který by byl vhodný pro další rozvoj Unie kapitálových trhů a eh, pro další implementaci bankovní unie. A tím pádem je potřeba trvat na tom, jak důležité je hodnocení ex ante a ex post. Jedině tak můžeme garantovat, že legislativní návrhy budou odpovídat nárokům na finanční stabilitu, ochranu spotřebitelů a mnohostranost evropských finančních trhů. Je potřeba podívat se na rozdíly mezi jednotlivými trhy v EU a mezi velkými a malými aktéry na trzích. Naše usnesení parlamentu obsahuje také několik dalších důležitých bodů. Například ehm, jsme schválili to, že eh, chceme pravidelné kontroly eh, vhodnosti alespoň jednou za rok. Eh, kolegové z komise toto částečně zohlednili jejich interpretace proporcionality je e, taková, která e, jakási jistě vyslouží kontrolu ze strany e, výboru Ekon. Já bych na tomto místě přesto chtěl říci, že náš postup musí být co nejširší z hlediska proporcionality. Je potřeba, aby byly do naší legislativy zahrnuty všechny finanční sektory. Ať už to je malá krabička s bankami, nebo já nevím, eh, krabička pro, nebo oddíl pro eh, asset managers nebo oddíl pro cokoliv jiného, to je jedno, jak se to bude jmenovat, ale je potřeba se zaměřit na obsah, nikoliv jen na obal. Proto bych rád využil tuto příležitost eh, vyzvat komisi k tomu, aby o tom ještě zapřemýšlela, jak si pozitivně vzato, a aby našla nějakou cestu, jak navrhnout vyšší proporcionalitu. Za třetí, co je pro mě velice důležité, v našem usnesení jsme schválili také koherentní režim třetích států. Zatím tady máme e, regulaci třetí stát od třetího státu a to je jen velice těžko dohledatelné. A je to také velice složité e, to obhájit vůči našim partnerům, obchodním partnerům e, ve zbytku světa je potřeba si uvědomit, že podmínky pro eh, lidi, pro, pro subjekty, které chtějí začít působit na evropském trhu, se liší podle času, podle politických okolností a podle sektoru. Je potřeba shodnout se na shodných principech, které budou pro všechny ex ante dohledatelné. Bylo by to transparentnější a učinilo by nás to spolehlivnějším partnerem. To je velice důležité, protože eh, se chystá Brexit a to je téma, které eh, v těchto posledních dvou, třech letech bude jistě velice výrazně určovat naši práci zde v parlamentu a je pravděpodobně eh, je pravděpodobné, že vítr ze Spojených států se také brzy obrátí. Takže eh, toto všechno bohužel komise ve svém prohlášení nezohlednila, to je mi velice líto. Za čtvrté, v našem usnesení jsme se také vyslovili pro lepší a transparentní eh, legislativní proces. Eh, to není úkolin pro komisi, která eh, je iniciativním tvůrcem legislativy, to znamená, že má první krok, ale je potřeba, aby i veřejnost začala přijímat evropskou legislativu, jaká je. My jsme ti, kteří stanovují standardy. My jsme jeden z kolegislátorů a tím pádem tady také hrajeme významnou roli. My jsme v minulosti ve výboru eh, mývali velice vášnivé výměny názorů s těmi dozorčími orgány. Ehm, tím, že máme ty měsíční takzvané scrutiny slots, se ehm, umožnila nová platforma pro diskusi eh, a institucionalizovala se, platforma pro pravidelnou diskusi o delegovaných aktech, aktech eh, prováděcích. A tím pádem můžeme lépe reagovat na eh, ty až příliš časté odmítavé postoje do dozorčích orgánů v Evropě. My naší pozici velice často říkáme komisi, ale neříkáme si ji mezi sebou a tím pádem máme takový trošku problém, eh, když eh, není možné dotáhnout legislativní úkoly dokonce včas a já bych eh, rád dodal pro spravedlnost, že není to vždy na komisi a není to vždy na dozorčích orgánech. Nicméně je to kritika na vás, pane Enrio, jsem si jist, že společně s kolegy z ESMA a EOPA se s tím budete muset nějak vyrovnat, zejména v nedávnější minulosti, ani ne tak v EBA, ale u těch obou ostatních dozorčích agentur. Jsme zaznamenali případy, kde eh, opravdu jaksi nebyla, ne, ne, nebyl žádný důvod pro takováto spoždění. Nakonec dovolte říci, že jsem velice rád, že eh, máme takové výměny názorů jako dnes. Tady, tady jsou ředitelé z komise, ale i ředitel z EBA a kolegové z národních parlamentů. To je velice dobrá příležitost. Vy, milí kolegové, alespoň vidíte, že vedeme odvážný dialog, často konfliktní dialog s komisí a s dozorčími orgány Evropské finanční trhy a e, tato legislativa představuje souhru e, celé řady aspektů, celé řady úrovní, které, kde má každý nějakou svou odpovědnost a bude to fungovat jenom tehdy, když budeme všichni úzce spolupracovat. Děkuji vám za slovo. Děkujeme. Děkujeme panu Balsovi. A nyní řečníci za Národní a Evropský parlament. Fabien Keller z Francie za EPP je první řečníkem. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Jestli dovolíte, já bych se zaměřila na otázku následků Brexitu. Vážený pane řediteli Hugo Basi, pane předsedo, pan předseda Enria poukázal na jednotlivé výzvy v této oblasti. A vy jste, pane řediteli, hovořil o té dezintegraci, fragmentaci eh, především eh, kapitálových trhů. Víme, že Velká Británie nedávno ohlásila, že v podstatě eh, u celého toho spektra aktivit, eh, u finančních eh, záležitostí odmítá ten takzvaný pas. Jejich lobby tvrdilo, že se zaměří na jednotlivé sektory, na jednotlivé konkrétní produkty a že to nebude takový ten rozšířený pas, ale zároveň, že to nebude jenom takový status třetí země, který by si zvolili. To znamená, že to bude vlastně taková velice specifická organizace tohoto vztahu. Jaké jsou podle vašeho názoru ty hlavní zájmy finančních evropských trhů 27 nebo, 20, nebo 28, to znamená s či bez Velké Británie, aby jsme udrželi důvěryhodnost, finanční soliditu, finanční solidnost, jaké jsou hlavní aspekty jednání s Brity v této oblasti, abychom zajistili bezpečnost těchto trhů, abychom zachovali důvěru, protože samozřejmě v této oblasti to budou především um, britské daně, a, um, které se zde budou no, uplatňovat. Děkujeme Paolo, Paolo Bitieri eh, za Itálii, za SAD. Frakci, ano, děkuji za slovo. Všichni panelisté věří v to, že proces kapitálové a bankovní unie je zásadní, protože mohou přijít se zásadními evropskými veřejnými výdobytky. Ovšem, ten, jak víme, tak ještě tento proces nebyl dokončen a kapitálová unie se nachází v úvodní etapě. Podklady v této oblasti mohou být velice nebezpečné, může to představovat eh, riziko dokonce i pro euro. Proto potřebujeme nutně jasné kroky a na stole máme málo možností. Bankovní unie. Jak bylo řečeno a mnoho lidí se o tom i zmínilo, že je to vlastně projekt, který je napůl pouze připravený. Nemáme backstop pro rezoluci pro řešení krizi a ani společné řešení zajištění vkladu. Celý tento projekt byl před několika měsíci zastaven a to je zneklidňující. Všechny země, které kterým by mohla hrozit budoucí, všechny země jsou ohroženy možnou krizí a země by poté musely čelit těmto krizím osamocené. Viděli jsme to v roce 2009-2010 a mělo to ohromný negativní dopad. Myslím si, že je důležité zúraznit to, že pokud jde o evropský projekt ochrany vkladů, že ten by měl být dokončen, máme zde legislativní návrh komise, máme kde, zde stávající program, který chrání vklady, ale ještě důležitější, důležitější je implementace jednotného mechanismu řešení problémů bank, kapitalizace e, z tohoto fondu. To je zásadní pro zajištění takzvaného systému bail-in, pokud jde o pomoc bankám v nesnázích a zároveň pro stabilizaci finančního sektoru, kde tento systém bail-in byl nedostatečný. Když se podíváme do historie bankovních krizí, je jasné, že finanční kapacita v současné době takového jednotného fondu pro řešení problémů banky neúčinná a byla by neúčinná i v případě možné budoucí finanční krize. Chci se zeptat, zda je zde nějaká možnost posílení tohoto typu mechanismu. Například to je takový fiskální backstop na evropské úrovni, který by byl samostatný nad rámec tohoto mechanismu řešení sporu, který by vlastně mohl fungovat jako takový backstop při řešení těchto finančních problémů. Bankovní unie by byla stabilnější nebo odolnější vůči finančním výkyvům. Když se podíváme na evoluci tohoto mechanismu do budoucna, tak by samozřejmě se zároveň měla posilovat demokratická odpovědnost která by měla být posílena ve evropské legislativě. Proto bych se rád obrátil na panelisty, jak vyřešit nebo jak řešit tento problém. To, že eurozóna v současné době nemá v současné době účinný fiskální backstop mechanismus. který by reagoval na něco, co by snad jako nemělo nastat, doufáme, ale kdyby došlo k nějaké další finanční krizi. Děkuji. Ori Veslund ze Švédska za SAD je další řečník. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že je velice důležité, že kapitál se pohybuje svobodně, tak jako zboží, či naši lidé. To by ovšem mělo fungovat na základě účinného řádného rámce. Když se podíváme na rámce, které existují v rámci finančních kapitálových trhů, shledáváme různé problémy. Jeden konkrétně, na který jsem chtěl poukázat, je následující. Nevěnovali jsme dostatek času tomu, co bychom měli dělat i v jiných oblastech, to znamená zamezit příliš komplikovaným nařízením. Eh, toto a různým regulacím u nás ve Švédsku v rámci finančních kapitálových trhů je to veliký problém. Jednotlivé subjekty jsou především velké instituce, které zde fungují, ale mm, mm, na tomto trhu jsou i malé společnosti. Velké podniky mají samozřejmě oddělení, která jsou schopná reagovat na novou regulaci, ovšem u malých bank je to obrovská zátěž, mají s tím veliký problém. Právě proto potřebujeme zachovat určitou proporcionalitu a ve všech návrzích, které přichází z komise, bychom měli zajistit právě takovou proporcionalitu, kdy se tyto návrhy dostanou do Evropského parlamentu, musíme zajistit, aby jsme je zbytečně nekomplikovali ještě více. Toto je zásadní záležitost. Já jsem pracoval v Radě pro hospodářskou soutěž v minulosti a ve Švédsku se opravdu snažíme všemožně zavést lepší regulace. Snažíme se o zlepšení regulačního rámce, zjednodušení regulačního rámce a najednou zde přichází návrhy, které jsou na nás uvalovány a které jsou podle našeho názoru zbytečně komplikované. Jakým způsobem bychom mohli dosáhnout stabilního systému, s kvalitními pravidly finančních kapitálových trhů a zároveň zredukovat komplikace především pro ty nejmenší finanční instituce. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. Miguel Viegas, Evropský parlament, kuhe má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych položil jednu otázku, ne nějakému konkrétnímu členovi panelu, ale v podstatě celému panelu. Jde o celé to panorama, kterému čelíme. té kontext, ve kterém jsme vytvořili bankovní unii, podstatě jsme měli především reagovat na problémy těch institucí, o kterých se hovořilo, že jsou příliš velké na to, aby padly. Ovšem najednou zjistíme, že došlo k další koncentraci v rámci bankovního sektoru. Dochází vlastně k zhoršení celé této situace. Vlastně podkopáváme vůbec existenci bankovní unie, čili to je první věc, na kterou jsem chtěl poukázat. A druhá, po finanční krizi zde byla taková tendence zvýšení regulace mm, v rámci finančního sektoru. Hlavním cílem bylo zlepšení. Regulace ovšem najednou ustupujeme z těchto cílů, když se podíváme na obezřetostní legislativu v bankovním sektoru. Tam jsme se snažili zajistit konkurenceschopnost našich bank vůči americkým bankám. Toto je naše priorita, nebo zdálo se, že to je naše priorita a najednou zjišťujeme, že se zde objevují další a další produkty v oblasti sekuritizace, že se objevují opětovně, zatímco tyto produkty byly příčinou krize. To znamená, že tu budoucnost vidím spíše černě, pokud jde o Evropskou unii. Obávám se, že to, co děláme v současné době, je příprava podmínek pro další finanční krizi, která bude podle mě ještě větší než tu, kterou jsme viděli v roce 2007 a 2008. Děkujeme, říká pan předseda. Kristos Stajkoras je dalším řečníkem Řecko EPP. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jak jste se již o tom zmínili, máme zde nesmírně ambiciózní projekt, kterým je bankovní unie a zároveň finanční unie. Již v průběhu řeckého předsednictví v roce 2014 jsme zde měli dva pilíře bankovní unie. Třetí pilíř ovšem jsme ještě pořád nezavedli. To znamená funkční systém záruk vkladů na úrovni EU, který by měl být doplňkem národních systémů. A Měl by se z toho stát společný systém, který bude založen především na návrzích Evropské komise z roku 2015 a ne nějakých příliš byrokratických návrzích, které nebudou dostatečné a v podstatě vlastně neumožní ten efekt toho přelévání Zároveň bychom měli mít nové legislativní návrhy na úrovni Evropského parlamentu, které budou vycházet z mezinárodních osvědčených postupů a posílí pilíře bazilejského systému s cílem snížit rizika. Správně se zasnělo i to, že je zásadní udržovat princip proporcionality a určité realistické úrovně, které se týkají potřeby vlastního kapitálu. Zároveň to musí být systém, jež bude fungovat eh, s cílem vytvoření kapitálové unie, tak aby jsme mohli mít dostatek finančních prostředků pro podniky, především malé a střední podniky, především v tom období, kdy banky nechtějí poskytovat eh, úvěry v těch zemích, které jsou založeny na těchto bankovních systémech a zároveň se zabývat modernizací rámce ochrany investic, tak jak to děláme i na straně vkladů. A zároveň samozřejmě bezpečnost celého systému, která je důležitá pro koncového uživatele. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Joao Gualamba z Portugalska za SAD je dalším řečníkem. Dobrý den, dámy a pánové. Já mám dvě otázky na pana Enreu z Evropského úřadu EBA. Rád bych navázala na italského kolegu, který řekl, že v podstatě jsme někde na půl cesty, že se nám nepovedlo dokončit fiskální backstop a zajištění vkladů mechanismu pro zajištění vkladu. Moje otázka zní, v současné době hovoříme o cestě vpřed. V tomto úsilí budeme muset eh, rozšířit kapitálové požadavky, především eh, s ohledem na veřejno, veřejné zadlužení a bankovní kapitál. Takže například jedna třída aktiv u ní by se změnilo to vážení, co znamená, že cené papíry by mohly být nebo by byly z této kategorie prodávány, jaký by to ale mělo dopad na dodatečné kapitálové požadavky, pokud jde o vážení rizika veřejného dluhu. Budeme mít nějaký seznam rizikovosti evropských aktiv, všechny banky v rámci eurozóny budou potřebovat samozřejmě aktiva, neriziková aktiva pro jejich fungování. Pokud to nebude státní dluh, tak co nahradí tento nástroj? Pan Enria včera právě hovořil o MPLs, o zadlužených bankách. Pokud fondy vykoupí určité množství těchto nesplácených pohledávek, tak kdo to bude kompenzovat? Eh, to, protože to by v podstatě vedlo ke ztrátě, k úniku obrovského kapitálu. Jaký bude dopad tohoto opatření? Jaký bude dopad na kapitál? Budou to platit eh, samotné banky, ovšem to by v podstatě dále destabilizovalo bankovní sektor celé Evropské unie. A poslední věc v návrhu, se kterým jste včera přišel, vím, že je to osobní návrh, není to nějaký institucionální návrh, ovšem vy tam v tomto návrhu se zmiňujete o konsolidace MPL z jednotlivých bank a zmiňujete se o tom, že by byly dočasně nějak uchovávány, jestli jsem to správně pochopil, to znamená nějak odložený, není to odkládání problému spíše než Děkuji, říká pan předseda. Padlo zde mnoho kvalitních příspěvků, otázek, takže já bych nyní poprosil naše řečníky o odpověď. První kolo odpovědí prosím o stručnost, protože nás čeká ještě druhé kolo, takže Ugo bude jako první. Děkuji v podstatě většina těch otázek byla spíše pro Andreu, takže velice stručně proporcionalita zde byla zmíněna několikrát. A já vás mohu ujistit o tom, že se tím zabýváme z opravdu ze všech úhlů, to znamená z pohledu bank, a z pohledu jednotlivých pravidel, pojišťoven, řízení aktiv. Čili my skutečně se snažíme v této důležité oblasti dělat, co můžeme, pokud jde o ty urgence, naléhavé situace. Víte, že se snažíme plnit to, co komise vyžaduje. Ovšem celé toto prostředí je komplikované a já to asi nemusím zdůrazňovat, právě proto nám to trvá trošku déle, než jak bychom si my sami přáli. Pokud jde o Brexit, já skutečně nemohu říci nic více než to. Já zde nebudu hovořit o mém osobním názoru ohledně cíle jednotlivých vyjednávání. To, co je ale pro nás důležité z pohledu Unie kapitálových trhů, je, že pokud dojde k odchodu Velké Británie z EU, že bude pro zbývající 27. ještě důležitější vytvořit tuto unii kapitálových trhů v jednotlivých zemích a zajistit integrovaný trh v rámci 27. Čili pokud je o technické závěry v této oblasti, Skutečně si myslíme, že tato unie bude ještě důležitější, pokud k Brexitu skutečně dojde. To je všechno. Děkujeme. Nyní Andrea a poté pan Valc. Děkuji. Děkuji za mnoho zajímavých otázek, které vyžadují hodně času pro odpověď, tak já se pokusím velice rychle. Pokud je o tu společnost, která by řídila aktiva, to zaznělo v posledním dotazu. Samozřejmě pokud banky mají aktiva ve svých knihách a kdy ta cena neodpovídá skutečné hodnotě, tak samozřejmě, že musí reagovat a je k tomu musí donutit. Protože jinak v podstatě ten adjustment, to přizpůsobení neproběhne a to nebude dobré ani pro banky, ani pro jejich klienty. A ten návrh není, abychom tak nějak dále pokračovali bez nějakých zásahů, ale my v podstatě vlastně chceme udělat sekundární trh efektivnějším, s kvalitnějšími cenami, než tomu je v současné době. To znamená přemostění určité, umožnit bankám prodávat za ceny, které odráží skutečné tržní ceny a po určitém čase, snad ne moc dlouhém, ne delším než období, by banky buď získali kompenzaci, pokud ta cena je vyšší než transfer, nebo naopak, když, když jim utrpěli. To je standardní z, DG, z našeho pohledu DG pro hospodářskou soutěž. Pokud by banka nebyla schopna ustát takové situace, tak samozřejmě se to musí zveřejnit, musíme jí pomoci. A v rámci BRD a státní pomoci bychom aplikovali pravidla, která jsou platná, čili takto nějak na to nahlížíme, tak aby ten stávající rámec byl funkční a umožnil to přemostění. To znamená generovat efektivnější sekundární trhy, na který bychom mohli prodat tyto ta aktiva na základě ceny, která skutečně odráží jejich reálnou ekonomickou hodnotu. A pokud jde o dokončení bankovní unie, já si samozřejmě uvědomuji ten tlak na finalizaci posledních částí tohoto projektu. Ovšem nesmíme podkopávat ani to, čeho jsme dosáhli v rámci EU, například uznávání těchto problémů, integrování supervizorských procesů, dále určitá další integrace v rámci supervize či dohledu. A ten program ochrany vkladů z dlouhodobého hlediska by byl důležitým prvkem celé této mozaiky. V minulosti jsme viděli, že nám unikaly eh, tyto, tato aktiva. Toto je samozřejmě nestabilita, která pro systém není dobrá. Další prvky, které již eh, zakom, které jsme již zakomponovali do toho systému, by měly zamezit takové situaci. Vy rovněž se nechcete pustit do takové situace, kde by banky potřebovaly veřejné injekce financí. A sam, kdyby se mu musel realizovat ten systém garance vkladů, protože banky jsou lépe kapitalizovány. Máme zde systém bail-in soukromých investorů, který by zasáhl ještě, než by k tomu došlo. Čili v současné době si myslím, že jsme v bezpečnější situaci, než tomu bylo před několika lety. A úplně poslední poznámka. Omlouvám se, že budu reagovat na všechno, příliš komplikované regulační postupy. Já jsem vždycky hovořil o tom, že v 90. letech jsme zahájili Bazilej 1. To mělo na, toto nařízení mělo 40 stránek, velice jednoduché. Ovšem, aby jsme obešli toto nařízení, proto si banky vytvořily velice, důle, velice komplikované struktury, sekuritizaci, back-to-back operace a tak dále. To znamená, aby udrželi krok s tržní praxí. Proto vlastně to nařízení muselo být komplikovanější. Kapitálové nástroje, víte, ono by bylo dobré, kdybychom řekli, že pouze kapitál bude pouze eh, společný kmenový kapitál, ovšem je zde mnoho jiných sofistikovaných kapitálových nástrojů a my prostě musíme na to nějak reagovat, proto z toho nařízení je komplikované nařízení. Čili ono se snaží spíš reagovat na potřeby a vývoj na trhu, negeneruje tyto složitosti sám o sebe. Já doufám, sám o sobě, já doufám, že jsem pokryl většinu otázek, například ta proporcionalita, aby jsme zamezili tomu, že to bude nějaké excesivní břemeno na malé banky. Fintech například, o kterém jsme hovořili. Možná takový fintech by měl existovat jen v oblasti regulace. Taková digitální kniha pravidel, která umožní bankám zvolit si svůj business model, úroveň rizika, úroveň rozváhy, strukturu rozváhy, no a definovat si pravidla. Všichni nyní se stěžují na vykazování. Malé banky musí plnit na základě našich informací 10 těchto požadavků v rámci EIB. 10 toho, co dělají velké banky. Čili velká část tohoto systému již je proporčně stanovena. A úplně na závěr. Zdá to kivadlo spíš jde směr, směrem deregulace. O tom jsme slýchali i u jiných jurisdikcí, ve Spojených státech se tomu věnuje. Já si to nemyslím. Návrhy v oblasti sekuritizace, tam děláme mnoho úsilí, abychom tento návrh stanovili tak, že te, tento trh bude stabilní, že bude zdravější. To znamená žádný leverage, žádná transformace splatnosti, viditelnost aktiv. Čili toto je čemu se u nás věnujeme. To znamená, že to neznamená, že bychom se chtěli vrátit na úroveň před krizi. Děkujeme, pan Balc. Děkuji, pane předsedo, jen pár slov. Rád bych navázal na to, co právě říkal Andrea Andrea. Ani já nevidím žádné temné mraky nad Evropou, jak říkal pan Běgaš, co se týká deregulace. Naopak, e, možná za rok e, nějaké takové tmavé oblaky budou na obzoru patrné, ale rozhodně ne proto, že se to kivadlo pohybuje směrem za deregulací. Je vždy hezké, že od určitých politických sil eh, toto slycháme znovu a znovu, ale podíváme-li se na nějakých 6-7 let velice intenzivní práce, všichni víme, o čem mluvíme, Eh, chceme regulaci finanční trhů a po takové době je podle mě na místě se podívat na to, jak to všechno do sebe zapadá. Udělat si takovou vnitřní samokontrolu té eh, finančně tržní legislativy. Eh, na téma Unie kapitálových trhů chci zdůraznit to, co říkal Gobasi. Podle mého názoru Takovýto velký projekt je důležitější než kdy jindy, zejména na pozadí toho, že eh, Spojené království chce odejít z EU. A proto považuji za eh, velice dobré, že pan Dombrovský eh, ještě zdůraznil to, že ve své funkci jako komisař pro finanční trhy bude v tomto projektu pokračovat přesně jako Lord Hill, který byl v té funkci před ním. Podle mého názoru je to také nutné. Rád bych doplnil ještě jednu věc, eh, ta je důležitá pro mě. Unie kapitálových trhů musí ve finále pasovat na Evropu, na náš kontinent, na Evropskou unii. A v této věci je důležitá jedna, jeden aspekt. Nesmíme, myslím, udělat eh, tu chybu, že bychom takovýto chytrý, rozumný projekt hnali dopředu, ale ve finále to, co budeme pak ve finále mít, eh, abychom začali spochybňovat. To nejde. Takže eh, financování kapitálových trhů, prosazované unii kapitálových trhů, neznamená, že bychom tradiční způsoby financování, já nevím, úvěry, hypotéky, oslabili do té míry, že pak budeme mít problémy na té straně. Jedno je totiž jasné. V Evropě přes 70 veškerého financování probíhá přes banky. A myslím si, že i o tom musíme eh, v rámci té eh, směrnice o unii kapitálových trhů diskutovat, tedy o tom, jak důležité i nadále tyto cesty budou. Eh, dodatečné podmínky na zajištění kapitálem, to, co říkal eh, pan eh, kolega z Portugalska, zda to je nutné, to je zajímavá otázka. Můj názor na věc je takový, že teď bude to čtvrté bazilejské kolečko a v rámci toho bude potřeba se tímto tématem zabývat protože aktuálně je hodně nejistoty, eh, co se týká našich velkých partnerů na druhé straně Atlantiku, tedy co se týká USA a upřímně já dnes nejsem v situaci, kdybych mohl říci, zda nebo že kromě toho, co už máme schváleno, bychom měli uvalovat ještě další eh, kapitálové eh, rezervy. A nakonec Brexit, ta otázka je opodstatněná, eh, ta otázka kolegyně Keller z Francie. Jaké, jaký zájem mají trhy? Myslím si, že je potřeba se velice pečlivě podívat do těch trhů, které v Evropské unii po Brexitu zůstanou. A i tyto zájmy by se pak měly v tom vyjednávání s Velkou Británií zohlednit. Eh, Londýn samozřejmě asi bude chtít zůstat nejvýznamnějším evropským finančním centrem po vystoupení, to je poměrně jasné, ale to nemusí znamenat, že Evropská unie bude prosazovat cokoliv proti eh, tomu finančnímu trhu nebo proti Velké Británii obecně. Já si však jen velice těžko eh, mohu představit, eh, že by některé věci zůstaly jako před Brexitem, například setrvání určitých agentur v Londýně a tak dále. Děkuji. Tak, posledních pět řečníků, maximálně dvě minuty na každého. Jako první Ralf Brinkhaus, EPP Německo. Děkuji, pane předsedo. Eh, z hlediska Německa tady jsou, myslím, tři témata. Eh, za prvé regulace. My máme poměrně rozšířený segment takových střed, středostavovských bank. Je potřeba, aby byla zachována ta dvojí proporcionalita, to znamená, že menší banky eh, nebudou mít jiné zacházení než velké rizikové banky, že na tom nebudou lépe, ale ani hůře. To je potřeba zajistit. Jinak podporujeme pouze velké banky a střed, střed, střední banky likvidujeme. E, dále zajištění vkladu. E, v Německu se akceptuje, že ten třetí pilíř vznikne. Máme jenom trošku problém s tím plánem a tady máme velký odpor, protože si myslíme, že ten e, druhý pilíř zatím není tak důvěryhodný, abychom se mohli začít bavit o třetím pilíři. A máme i některé konkrétní problémy. Jeden problém je, že celá Řada eh, rozvah bank je plná státních dluhopisů a nemají vlastní kapitál. A že tedy není ani žádné omezení angažovanosti v, právě v tomto portfoliu. To bychom si měli stanovit. Jinak se obávám, že eh, to zajištění vkladů bude používáno pouze jako ventil pro nepřímé financování státu. V celé řadě bank také v Německu máme mnoho NPL, tedy těch starých zátěží eh, nesplácených úvěru a to, že to budeme zkoušet socializovat a uděláme, uděláme všeobecný systém zajištění vkladů, to je podle mě chyba. A máme také eh, velké finanční struktury, které se vůbec nepodřizují těm novým strukturám, které se podsta- kde se v podstatě říká, že státní dluhopisy v oblasti NPL mohou dlouhodobě snižovat riziko. A nakonec, co se týká fondu pro NPL, eh, to na první poslech slyší dobře, ale já, eh, zní dobře, ale já mám pocit, že to povede k morálnímu riziku. Jinými slovy, že eh, nebudeme měřit vlastní rizika tak, jak bychom měli, protože ten ventil tam bude a tím pádem budeme rádi odevzdávat nesplácené úvěry jinam. A pak se, myslím, najdou dobré důvody, proč všichni řeknou, no jo, ale to je dlouhodobý nástroj a musí tak zůstat. A myslím si, že tady to je dobrý záměr, ale výsledek bude e, negativní. Takže to vnímáme velice kriticky. Děkuji. Děkuji. Enrico Briante Díaz, Portugalsko SAD. Botard. Eh, Dobré odpoledne. Já mám tři krátké otázky. Za prvé, pokud jde o fragmentaci trhu státního dluhu a vliv na potřebu kapitálu u bank z eurozóny, ale také u bank v Evropské unii. Žijeme v dobách velkých tlaků která je způsobena rostoucími požadavky na kapitál. To je velmi důležitá věc eh, pro integraci bankovních systémů v Evropské unii, ale zároveň vidíme, že strukturální problémy bank Evropské unie jsou pořád ještě nevyřešeny, protože my přistupujeme k fondům jako k ochranným mechanismům. Pravda je ovšem to, že ta touha, kterou máme všichni, aby ne daňoví poplatníci platili fakturu za to, co se stalo v bankovních institucích, to se prostě žádným způsobem neodráží v realitě. I v Portugalsku daňoví poplatníci musí nést náklady za čím dál vyšší kontrolu, která se týká rozhodování, především pokud jde o jednotný mechanismus dohledu. A stejně tak eh, i o mechanismy restrukturalizace. Musíme napravit kontrolu, vylepšit ji a dosáhnout toho, udělat všechno proto, abychom dokončili poslední pilíř bankovní unie. Za druhé bych rád zdůraznil to, co se týká směrnice o emisích a o její revizi. Rozpočtový výbor portugalského parlamentu připravil pozitivní stanovisko, to znamená, dospěl k tomu názoru, že revize této směrnice je nutná k tomu, aby co nejrychleji byl kapitálový trh zpřístupněn eh, především malým a středním podnikům. Musíme ale udělat ještě více a já jsem se chtěl zeptat, zda zde nestrácíme šanci, abychom reaktivovali kapitálový trh jako alternativu k bankovním úvěrům. Thank you. Děkuji. Gerosimos se Řecko, GUE. Děkuji, pane předsedo. Bankovní unie a la carte není možná. Evropský systém pojištění vkladů, který zaručí středatelům ve všech členských státech, že nepřijdou o své peníze, to je záruka pro všechny středatele v celé Evropské unii a to nemůže být žádným způsobem spochybněno. Je to třetí pilíř, který by měl být eh, uveden v život. ETS v šesti příštích letech také bude uveden v život tak, abychom mohli poskytnout eh, záruky drobným středatelům, vklady, nebo tedy banky, a úvěrové instituce si musí být jisty, že budou mít dostatek likvidity, aby mohly odolat systémové krizi. Nezapomínejme, drazí kolegové, že tyto záruky, které se týkají bankovního systému, se týkají různých bankovních systémů v Evropské unii a umožňují odliv kapitálu z jihu, který je nejistý, směrem do bezpečnějšího, jistějšího bankovního sektoru na severu. Pokud středatelé budou cítit jistotu, pokud banky budou mít díky vám bezpečnější, jistější právní rámec, tak budou mít důvěru v bankovní systém a lidé tam budou ukládat kapitál, který bude nezbytný, jak říkal předseda, pro malé a střední podniky. A na závěr otázka, jaký je váš názor pokud jde o spoždění při implementaci evropského systému záruky vkladu a proč některé bankovní zájmy se ji snaží oslabit. Děkuji. Děkuji. David Coburn, Evropský parlament a FDD. Děkuji, pane Gualtieri. Já mám otázku na pana Andrew. On říkal, že zde negativní názor na trhy EU v Hongkongu. To je překvapivé, především po Brexitu. Já bych řekl, že EU se svou nadregulací v podstatě jde špatným směrem. Zvážili jste někdy to, že byste nezasahovali do obchodu, do podnikání a nechali je, ať se dělají, co chtějí? Nadměrná regulace zabíjí trh. Ponechte to na národních státech. Proto se trhy přesouvají do Spojeného království, které je správně regulováno a Brexit ten proces urychlí. Centralizace, dámy a pánové, je nebezpečná. Větší integrace znamená ještě větší nebezpečí. Pokud je krize, některé banky v různých zemích s různými moduly přežijí. Pokud budou všechny propojené, všechny stejné, tak eh, půjdou společně ke dnu. Vezměte si Titanika. Když bylo proraženo několik eh, komor, tak eh, šel ke dnu. V Hongkongu to funguje jinak, protože tam ty trhy nejsou příliš regulovány, nadregulovány jako v Evropě. Hrozí, že v eurozóně také půjdou eh, ke dnu jeden stát po druhém. Měli byste tedy mít plán B. My se snažíme vyhnout eh, této integraci ale chceme, aby Evropská unie neutrpěla katastrofu po té, co odejdeme, protože to bude špatné i pro naše trhy. Takže snažte se méně regulovat, méně zasahovat. Děkuji. Děkuji a poslední řečník Miguel Tiago, Portugalsko, GUE. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě poznámky a také jednu otázku. Portugalsko bylo objektivně experimentální laboratoří pro používání norem, které vyplývají ze struktury bankovní unie. Tady jde jak o dohled, tak o regulaci. A ukázalo se, že v žádném z případů tam nebyla potřeba veřejného eh, zásahu. Byl tam tedy zásah a ze strany evropských institucí, byl to, byla to integrovaná banka, která byla připoje, propojená s jednou velkou bankou a bez ohledu na to, co chtěl portugalský stát, byly předloženy lepší alternativy. To je teorie komunistů, ale jasně je tady vidět, že ta intervence měla za cíl podporu koncentrace, to znamená zlikvidování malé banky a připojení této malé banky k bance větší. A tím by vlastně Portugalsko v případě krize mělo více problémů, protože my tady na jedné straně hovoříme o tom, že máme banky too big to fail, to nechceme, ale zároveň je sami vytváříme. Takže Evropská unie tady podporuje koncentraci velkých oligopolů bank na evropské úrovni. A druhá věc, pořád se říká, že finanční sektor je nejvíc regulovaným sektorem ze všech. A zároveň se ukazuje, že je to také odvětví, které způsobuje největší náklady společnosti a největší problémy. Velmi dobře přece víte, jak to vypadá. Vidíme, že bez ohledu na dohled a regulaci jsou banky schopny, nebo velké banky schopny obejít předpisy, obejít normy. A pokud ne, tak eh, nejsou zajímavé pro investory, protože nenabízejí dostatečnou rentabilitu kapitálu. Já bych chtěl říci, že řešením je veřejná kontrola banka, eh, která bude sloužit hospodářství a státu, a ne opačně. Děkuji. A nyní naši řečníci. Znovu nechám Andreovi to potěšení, aby zodpověděl poznámky k bankám a bankovní unii. Já se zaměřím na dvě, tři poznámky. Jedna se znovu týkala požadavku na reporting, to je velmi důležitá věc, tam je aspekt proporcionality. Abych byl trošičku přesnější. Na jedné straně tento rok provedeme celostní a globální přehled požadavku na reporting, abychom dosáhli té politiky balíčku, o které hovořil pan Balc, o kterou nás žádal. A zároveň také, abychom napomohli orgánům provádějícím dohled jsme už teď eh, spustili projekt o standardizaci finančních eh, údajů. To by nám mělo pomoci začít hovořit společným jazykem, pokud jde o finanční data, že bychom eh, provedli streamlining finančních dat a že bychom je sjednotili. To znamená, že také chceme zavést určitou technologii, abychom napomohli regulátorům. Pokud je o prospektus, tak velmi stručná poznámka k tomu, co zde zaznělo. Chci jen připomenout, že komise byla ambicioznější původně, chtěli jsme vyšší práh, pod kterým by prospektus neplatil, ale zase tedy v té legislativní dynamice se tento práh snížil ale myslím si, že z našich studií vyplývá, že to pořád ještě znamená velké zlepšení v porovnání s předcházející situací. A na závěr obecnější poznámka o deregulaci, nadměrné regulaci. Já jsem samozřejmě slyšel různé názory ohledně toho, zda půjdeme cestou deregulace, nebo zda už jsme dosáhli nadměrné regulace. Já bych jen rád řekl, že v odpovědích na Call for Evidence, které jsme dostali od celého spektra firem, jsme dospěli k závěru, že celkové vnímání firem úrovně regulace bylo v podstatě takové, že s tím byli spokojeni. Takže zde nezazníval nějaký jasný požadavek ze strany podniku, abychom více či méně regulovali. Já si myslím, alespoň tak to vypadá z toho našeho průzkumu, že úroveň regulace je v podstatě v pořádku. Musíme dokončit bankovní unii, ale teď musíme regulovat lépe a ne více. Děkuji. Musíme skončit maximálně ve 13.10 kvůli tlumočníkům, takže Andrea Enria. Take the question on. Děkuji. Nejprve, pokud jde o to řešení problémů bank, a zaměření se na tu problematiku příliš velký na to, aby padl u těch finančních institucí. To není typické pouze pro finanční sektor, ale i pro automobilový sektor nebo jakýkoliv sektor, který se odstne v krizi. To znamená, že tam máte tu excesivní kapacitu před krizi, poté se to snažíte nějak redukovat a ta koncentrace je součástí celého procesu, čili to, že dochází k větší koncentraci na trhu, není negativní. To přeshraniční koncentrování dokonce ani to není negativní. Fungujeme na jednotném trhu, takže to v podstatě znamená lepší integraci. Ta otázka toho, či big, či fail, tak to je samozřejmě něco jiného. Musíme samozřejmě zajistit, abychom měli silné ochranné mechanismy, záchranné mechanismy na globální úrovni, na evropské úrovni. Když prostě jde o větší subjekt, musíte mít více kapitálu, dále různé papery, systémový rizik, další dodatečný kapitál, jednodušší strukturu, musíte mít možnost ehm, řešení problémů, krizové řešení a dostat se z krize, aniž byste se dotkli peněz daňových poplatníků. Čili toto jsou ty veliké výzvy, toto zatím ještě nebylo otestováno. Úplná implementace tohoto konceptu ještě u velkých přeshraničních skupin v Evropě neproběhla, ale toto je směr, kterým se ubíráme. Myslíme, že toto je pozitivní. Dále, pokud jde o, o státní dluhy a o systém ochrany vkladů. Samozřejmě, když máte jedno euro uloženo v jedné zemi, která to považuje za menší hodnotu než eh, v jiné zemi, protože je tam nějaká implicitní záruka nebo samozřejmě nějaké krytí státem, tak v podstatě vlastně tu unii v této oblasti nikdy nebudete mít. Eh, čili tento program pro ochranu vkladu je zásadní pro bankovní unii. Já samozřejmě o časem harmonogramu nemohu hovořit, my za to nejsme odpovědní, ale komise už to připravila. Dále redukování rizika, státní zadlužení, i tam musíme něco udělat. V podstatě vlastně nemáme takové země s nulovým rizikem, pokud jde o likviditu. Když se podíváme jak to funguje, tak je to nesmírně různorodé. Mezi jednotlivými bankami se to liší, mezi jednotlivými státy se to um, liší. V roce 2011 jsme udělali kapitálových požadavků, kapitálových um, bufferů, konkrétní požadavky, pokud jde o hodnocení rizika státních dluhů, to bylo relevantní v tom období krize. A na to musíme reagovat. V rámci baselského výboru probíhá práce jisté v Evropě to znamená mít tam konkrétní požadavky, pokud jde o hodnocení těchto rizik. Zda je to propojeno? Nevím. Asi si myslím, že by bylo dobré mít tu cestovní mapu, která by nám to umožnila celé zmapovat. Striktnější regulace. Již před krizi se hovořilo o tom, že finanční centra by mohly snížit regulační požadavky a že tím by přilákali další biznis. To ale jak si se nepovedlo. Když snížíte regulační požadavky, abyste zatraktivnili abyste se, se zatraktivnili, tak v podstatě, když ta krize přijde, tak tím utrpíte mnohem více. A to je něco, o čem jsme se poučili. Velké finanční, velká finanční centra v Londýně například využívají přísnější požadavky na kapitálové na kapitál, protože samozřejmě, že by to mohlo být potom dopad i na HDP, mělo by to být samo, může to mít teda dopad na té národní úrovni a právě proto je to důležité. Děkuji, pan Balc. Děkuji, jen velice stručně mám tři věci. Eh, zajištění vkladů, ono se tady o tom mluvilo několikrát, eh, jaký je názor kolegů, tedy eh, je tady výrazné spoždění tohoto tématu údajně, já si to nemyslím. Já si myslím, že ve skutečnosti se nejdříve musíme podívat na to, aby ehm, oba první dva pilíře začaly fungovat. Tady souhlasím a je něco, je leco, co musíme ještě napravit a eh, je potřeba zajistit, aby ta pravidla, která jsou v prvním a druhém pilíři, nebyla jenom prosazená, ale aby byla také aplikována. Takže já si nemyslím, že tady můžeme skutečně mluvit o spoždění v otázce pojištění vkladu. Za druhé, Zaznělo tady eh, od kolegy Tiaga z Portugalska, že Portugalsko mělo být pokusnou laboratoří pro bankovní unii. Eh, můj názor je jiný. Já si myslím, že eh, tam byla aplikována poměrně přísná pravidla, která, protože byla nová, byla pro celou řadu lidí těžko opodstatnitelná. Bylo to spojené s určitou jaksi bolestí, řekněme, to je jasné, ale pokusná laboratoř to opravdu, to opravdu ne. A poslední věc, chtěl bych reagovat na to, co říkal pan Coburn. Eh, Brexit urychlí usidlování podniků v Británii. To je poměrně odvážné tvrzení, protože už několik týdnů vidíme, že eh, pracovní místa jsou masivně přesouvána do jiných zemí mimo Velkou Británii. A z toho úhlu pohledu si myslím, že i v příštích měsících, až se ukáží další příklady, tak eh, uvidíme lecos. A co se týká finančního sektoru, tak ta teze, že z Londýna spíše budou odcházet pracovní místa ve velkém počtu. To bude asi politování hodný závěr Brexitu pro e, stranu pa, pana Kouberna, která je za Brexit částečně odpovědná. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Byla to, myslím, velice zajímavá a užitečná diskuse. Chtěl bych poděkovat řečníkům, všem parlamentářům ze členských států a z Evropského parlamentu. Teď si dáme zasloužený oběd. Pokračovat budeme v 15 hodin eh, s konferencí podle článku 13. Děkuji, končím schůzi.